cena. Po zasedání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání. Pokud nejsou žádné námitky, usnesení přijatá na dnešním denním zasedání budou ihned předána příjemcům a orgánům, které jsou v nich jmenovány. To zasedání Evropského parlamentu je přerušeno, denní zasedání skončilo. Já bych vám chtěl všem poděkovat za spolupráci a popřát dobrou chuť, pokud jste ještě neměli oběd.